Bien. Bonjour. J'espère que vous êtes en pleine forme ce matin. Nous reprenions l'ordre du jour de notre réunion là où nous l'avions euh, laissé hier. Takže, euh, vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme pokračovat. Dneska je na řadě pan Dortman se svým stanoviskem. Je tady eh, a jde o přechodná ustanovení pro Fond pro spravedlivou transformaci a jde tedy na, eh, o, o situaci pro rok 2021. Jaký je legislativní rámec nad, rámec nad rok eh, nad rámec roku 2020 se stále ještě projednává. Takže abychom zajistili e, bezševný e, přechod, e, přijmout přechodná ustanovení, aby stávající, ta stávající nařízení byla i nadále platná do té doby, než vstoupí v platnost nový systém. Takže tam jde o to modifikovat to tak, aby se tam zahrnul výše finančních prostředků na rok eh, příslušný, eh, příslušnou část eh, pro období 2021 z toho celkového rámce 2021 až 2027. Takže jde o to, aby tady byla ustanovení, která by umožňovala financovat stávající závazky, a e, to z Fondu pro regionální rozvoj. Teď dám tedy slovo panu zpravodaji, potom stínovému zpravodaji a následně všem z vás, kteří si budou slovo chtít vzít. Takže pan zpravodaj Dotman má slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. E, tady Jde o společnou zemědělskou politiku a budoucí pravidla, protože můžeme předpokládat, e, že během e, příštích let e, tu nově zreformovanou politiku mít nebudeme, protože ještě jsme nepřijali k tomu usnesení a budeme mít k tomu stanovisko. Tím hlavním výborem je zemědělský výbor. Je důležité, aby se eh, zaručila, eh, zaručilo budoucí eh, fungování a je potřeba k tomu mít předmětná pravidla. A já jsem Mám tady pouze několik pozměňovacích návrhů ve stanovisku, protože si myslím, že nemá smysl, abychom nějakým způsobem předvídali, k jakým změnám dojde v rámci SZP. Proto pozměňovací návrhy se e, soustředí především na zájmy tohoto výboru, tedy druhý pilíř. Tedy e, jedná se o rozvoj venkova, e, jaké regiony jsou zapojeny, které jsou důležité já jsem se eh, snažil, aby práce regionu byla co nejflexibilnější a mít eh, časový harmonogram, eh, tedy co nejflexibilnější, 10 až na, z 10 na 30 dnů a jedná se o to, jaké zdroje jsou potřeba pro rozvoj venkova, co potom bude dáno k dispozici a souvisí to také s finančním rámcem. A důležité je, aby to bylo co nejflexibilnější, aby regiony si mohly eh, rozhodnout, eh, zdali budou mít eh, tedy ty nové peníze z nového rámce. Potom, co se týče interní konvergence podle prvního pilíře, to by mělo pokračovat. A potom, eh, pokud jde o financování eh, okrajových eh, regionů, tam se jedná o jejich financování a jedná se o náš návrh parlamentu pro víceletý finanční rámec. Měli bychom vyslat eh, signál právě v moment, eh, kdy se bojuje o víceletý finanční rámec a souvisí to s naší pozicí k, tomu, těmto eh, zdrojům. Takže to by bylo asi vše z mé strany. Děkuji. Merci beaucoup, monsieur. Děkuji, pane zpravodaji. Máte pravdu. Ano, Musíme se soustředit na to, co se týká našeho výboru. A otázka rozvoje venkova je nesmírně důležitá v celkové eh, soudržnosti eh, kohezní politiky. Takže jsem eh, rád, že jste zmínil také E, příslušné fondy, protože je pravda, že Evropský parlament na plenárním zasedání již přijal stanovisko, e, aby byly prostředky z tohoto fondu PSI e, k dispozici. A teď stínový zpravodajové za EPP, to je pan zpravodaj osobně, takže za socialisty Izabel Cardenas není zde. Kdo si chce vzít slovo? Prosím, pane kolego. Ano, děkuji. Izabele, bylo moc líto, že tady dnes nemůže být. Požádala mě, abych promluvil její jménem. Nařízení o přechodné e, období je e, tady proto, aby jsme zajistili stabilitu a předvídatelnost pro sektor zemědělství, aby zemědělci mohli i nadále klidně a bez e, překážek plánovat své činnosti. Rychlý pokrok v vyjednávání reformy společné zemědělské politiky a příprava strategických plánů ze strany členských států by měly zůstat i nadále prioritou. Vzhledem ke stávajícímu stavu vyjednávání je podle mne eh, rozumný přístup takový, který umožní dvouleté přechodné období, což by zajistilo tu eh, cílenou stabilitu sektoru. A v tomto světle také vnímám eh, návrhy předložené radou pro nový víceletý finanční rámec jako eh, zklamání a jako něco, co neodpovídá výzvám, které stojí před společnou zemědělskou politikou. A společně s panem zpravodajem Dorfmanem souhlasím s tím, že musíme odmítnout jakákoliv omezení eh, finančního rázu, Eh, především pro ty nejvzdálenější oblasti. A chci zdůraznit, že tento program, který představuje skutečně naprosto minimální eh, finanční zátěž v celkovém objemu, je nicméně zcela zásadní, životně důležitý především pro ty regiony, které jsou znevýhodněny svou vzdálenější eh, polohou a strukturálními nedostatky a specifikami. Rovněž eh, chci uvědomit eh, eh, všechny, že takto hovoří i příslušná ustanovení smlouvy o fungování Evropské unie. Předseda, děkuji. Za Renew Stefan Bižu. Dobrý den, děkuji pane předsedo, vážené kolegyně i kolegové. Jménem frakce Renew bych chtěl poděkovat zpravodajovi za odvedenou práci a říct, že sdílím jeho vizi nutnosti určité flexibility během tohoto přechodného období. Máte pravdu na tom, že, v tom, že na tom trváte a my rovněž sdílíme vaši ctižádost, vaší ambici, která by měla být ambicí nás všech vůči těm nejcitlivějším, nejzranitelnějším, nejzdálnějším oblastem. Každý z nás ví velmi dobře, jaký je specifický typ těch výzev, se kterými tady máme co dočinění a potřebujeme je také E, tady, aby byly tyto země, tyto e, území e, doprovázena. To je také příslušné znění článku 349 smlouvy. Tady jde o soudržnost, tady jde o solidaritu. To znamená, abychom tady udrželi stávající úroveň fondu, je naprosto nevyhnutelné, o tom se nemůže jednat a vy také víte, že Eh, příslušný komisař eh, v tomto směru eh, je našeho názoru a zpravodaj se rovněž vyjádřil v tom, aby ten rozpočet nebyl snížen. Já mám dvě, dva návrhy na pozměňovacího charakteru, takže především u specifického režimu pro dodávání dodávek a strukturalizaci filiér, filiálek v těch nejvzdálenějších oblastech musíme být velice obezřetní. Jde o přechodná opatření v rámci společné zemědělské politiky, jde o zachování pracovních míst, jde o životní prostředí, ale především tady jde o boj za kvalitu našich Eh, potravin, o kvalitu života pro nás, pro naše děti. Je to jinými slovy otázka přežití a právě proto všichni musí přispět k tomuto společnému cíli. Poslední bod se týká tedy finských eh, regionů. Tady bychom rádi, aby zůstal v platnosti eh, ustanovení ohledně pomoci těmto regionům. Děkuji za zelené, paní Srope. Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že toto je skutečně zásadní otázka pro eh, regiony. Měli bychom vzít v odvahu nejenom v rozvoj venkova, ale také eh, přímou pomoc, která se týká možnosti přežití pro regiony. Evropská pomoc v tomto směru je naprosto zásadní pro udržení zaměstnanosti, pro výrobu, pro udržení všech eh, činností eh, v těch regionech a proto je v ní třeba i nadále pokračovat. Já e, podporuji to, co řekl kolega v tom smyslu, že se musíme držet stanoviska parlamentu ohledně financování. Tu pomoc nelze snižovat. A e, co se týče neschopnosti státu přispět k novým programům. Tam bych byl spíš skeptický. Jsem stínovým zpravodajem ve výboru Agri a jsem toho názoru, že bychom měli diskutovat způsoby, jak e, zabránit problémům e, e, pro farmáře v souvislosti s těmi programy pro rozvoj venkova. Musí tady být dost flexibility pokud nejsme schopni vyjednávat během jednoho roku o společné zemědělské politice, tak prostě musíme automaticky prodloužit předchozí období a jeho pravidla je zapotřebí podporovat e, konvergenci, pokračovat v ní, a to jak ve vnitřní, tak ve vnější. E, takže e, konvergence existuje v tomto období 2014-2021 a podle mého názoru by měla pokračovat i v dalším období a nad rámec roku 2027. Minule jsem období jsem byl zpravodajem pro strategické plány a můj návrh eh, pro eh, konvergenci dostal velkou podporu uvnitř výboru a já doufám, že tento výbor v tomto volebním období Eh, převezme také eh, v úvahu eh, rozhodnutí v této věci za minulé období. Venkovské oblasti musí být podporovány, musí být aktivnější. Nová společná zemědělská politika, která ještě nebyla schválena, k tomu dává určité předpoklady, ale stávající zemědělská politika společná ne. To znamená, že musíme také více hovořit o inkluzi těch zemědělských zemědělských eh, komunit do plánovacího procesu. Evropská komise tady navrhuje, aby ty členské státy, eh, které eh, už Eh, vlastně využili těch eh, fondů, by, mus, by měli implementovat všechny programy během jednoho roku. To není proveditelné. Členské státy by se měly eh, mít možnost vybrat a prioritní programy realizovat a ty pouze muset dokončit zemědělská výroba přátelská k životnímu prostředí je rovněž důležitá a návrh toto eh, předlož, eh, eh, rozdělit do tříletého období je naprosto nepřípustný, protože do, v roce 2029 by se určité věci úplně zastavily, určité procesy by přestaly existovat. My musíme prostě aplikovat stávající pravidla a ti, kteří se chtějí věnovat ekologickému farmaření, bioprodukci, by měli mít možnost užívat stávajících pravidel. Děkuji. Teď Izabela. Ano, dobrý den, pane předsedo. Budu hovořit italsky. A chci říct jenom takovou stručnou věc technického rázu, pokud dovolíte. Po Brexitu čtvrtá frakce je frakce Identita a demokracie, co se týče počtu poslanců. Takže se domnívám, že při tom předávání slova bychom toto měli zohlednit a dávat slovo čtvrté frakci e, příslušně e, při takovýchto příležitostech. ID podporuje e, nutnost určitého přechodného ustanovení a připomínky sociálních demokratů ohledně eh, prodloužení eh, o dva roky toho přechodného období jsou naprosto přijatelné, protože zatím nevíme, v jakém momentu vlastně bude schválena společná zemědělská politika <clears throat> definitivně. Já poměrně také souhlasím s těmi pozměňovacími návrhy, eh, které předložil zpravodaj pan Dorfman a záměrem je, aby celá ta, eh, celý ten režim byl pružnější, abychom zajistili kontinuitu a ještě více ochránili zemědělský sektor v Evropě. Eh, to je cíl, které, eh, na kterém nám v naší frakci velmi záleží. Naprosto souhlasím s pozměňovacími návrhy, které byly předloženy, konkrétně s pozměňovacím návrhem číslo 3, který předpokládá odblokování finančních prostředků eh, pro výrobu a eh, distribuci zemědělských eh, komodit. Rádi bychom tam ještě připojili něco dalšího. Tak, abychom zajistili ještě zlepšení celého tohoto přechodného období. Děkuji. Máte pravdu. Já požádám sekretariát, aby eh, obě eh, ty eh, <clears throat> aby tedy tímto způsobem upravil to pořadí řečníků. Nicméně Eh, Identita eh, demokracie nám zatím nedala jako frakce najevo, kdo je stínovým zpravodajem eh, k této věci. Ano, já mám pocit, že jsme včera poslali nějaký mail, ale každopádně to ještě zkontroluji. Takže v pořádku, pokud to, se to takto dozvídem, budeme to vnímat, že jste stínovou zpravodajkou. A teď je na řadě Martina Mitchell za GUE. Já herzlichen danke, Děkuji, pane předsedo. Já budu stručná. Eh, chci samozřejmě poděkovat panu zpravodaji. I my podporujeme tato eh, přechodná ustanovení, ale měla bych jednu připomínku. Neměli bychom eh, postupovat tak, jako bychom chtěli něco udělat velkoryse, pokud jde o tyto změny, protože toto přechodné období je eh, výsledkem nedostatečné eh, vůle ze strany Evropské komise, pokud jde o rozpočet. A my už jsme o tom několikrát diskutovali v tomto výboru, že co se týče celkové politiky soudržnosti, eh, takže bychom potřebovali takovéto přechodné období pro veškeré fondy soudružnosti. A toto je tedy první eh, potřebný krok, který my velmi podporujeme, abychom eh, zachránili eh, to, co zachránit jde, a to říkám zcela upřímně. Merci beaucoup. Děkuji za toto správno, správné připomenutí. Kolega Kristof Jorgel požádal o slovo, takže prosím. Pane předsedající, vysoká komisio, chtěl kilka úvah. Vážení kolegové, rád bych se s vámi podělil o pár pozván, eh, poznámek, které by měly figurovat v závěrečné verzi zprávy. Týká se to přechodných ustanovení, čili k, přechodná ustanovení, co se týče eh, přípustnosti ehm, období mm, tam se mi zdá, že je to příliš restriktivní. Je potřeba především zajistit kontinuitu plateb. A to v souladu s horizontálním nařízením. A k tomu bylo komisí předloženo nařízení v rámci balíčku reformy společné zemědělské politiky pro období po roce 2020 je také potřeba přeprogramovat všechny tyto akce proto, abychom mohli zajistit soulad s novým modelem provádění společné zemědělské politiky v rámci reformy. A tento přístup bude zásadní pro zlepšení transparentnosti celého toho administrativního řetězce a takto příjemci budou moci lépe implementovat programy. Polská vláda žádá, aby v přechodném období byl používaný stejný model, jaký byl v roce 2014. Tam bylo nařízení z roku 2013, které to celé řešilo a mělo by to tedy být méně restriktivní. Za druhé, tato přechodná ustanovení by měla umožnit používat eh, přechodnou pomoc poskytnutou členským státem k tomu existují eh, legislativní texty, které to umožňují. Takže si myslím, že návrh zprávy by se měl doplnit o tento bod. A další věc. Přechodné období by mělo být rozšířeno až do roku 2022, čili prodloužit eh, no, o dva roky. Děkuji a dávám slovo Alvarovi Amarovi. Muito obrigado, pane prezident. Já jsem stínový eh, zpravodaj EPP pro toto nařízení a eh, náš koordinátor Um, je Herbert Dorfman. Já bych ale chtěl zdůraznit, že um, musíme to mít na paměti, že je to, myslím, důležité pro všechny. Co se týče přechodného období. Zemědělci potřebují předvídatelnost a včera bylo řečeno, že je možné mít roční přechodné období, tak já si myslím, že bychom mě proskoumali možnost eh, takového přechodného období, takže jestliže na konci roku budeme potřebovat ještě druhý eh, dru, rok přechodného období, abychom nemuseli tuto diskuzi absolvovat zase znovu. Takže jestli by to třeba bylo jednoroční přechodné období s možností automatického prodloužení. Protože jinak eh, jak si přechodné období má být co nejkratší ale proč viditelné. Za druhé, finanční otázky, jak tady říkal kolega. Já jsem vždycky říkal, že musíme být konzistentní. Nebylo by spravedlivé ani přijatelné, aby v době přechodného období, ať už bude e, trvat rok nebo dva, aby e, jaksi podpora farmářům padla. To není přijatelné. Čili musíme mít jistotu, že ta čísla zůstanou na stejné úrovni. O tom mluvil i pan Dorfman a to bych rád podpořil. Čili to minimum je, aby tam byla stejná čísla jako ve stávající společné zemědělské politice. Pokud by mělo dojít ke škrtům v víceletém finančním rámci a ve společné zemědělské politice, bylo by to špatně. My nejsme pro škrty v politice soudržnosti, což by znamenalo méně solidarity. A jednotlivé politiky by tím byly zasaženy. Bylo by to ještě nespravedlivější, než eh, když by eh, zemědělci museli nést tíhu transformace nebo těmi škrty. Čili jde mi o to, aby nebyli zemědělci penalizováni během přechodného období snížením podpor nebo v nové zemědělské politice. Hovoří se o odlehlých regionech, co se týká třeba taky druhého pilíře. Je to klíčový aspekt regionální rovnováhy v Evropě. Já jsem to říkal včera a dnes to opakuji, že zcela podporuji tu myšlenku z farmy až na talíř, nebo z farm to folk. Takže prosím, ať nezapomínáme, že než se to dostane na talíř, musí to projít farmou. A to je pro nás důležité. Výboru Regi jako eh, předseda vím, že jste eh, tam o tom jednal a musíme na to brát ohled. Merci beaucoup, cher. Děkuji. Mori Pekarinen. Děkuji. Za 45 týdnů tato přechodná ustanovení by měla už platit. Musíme vycházet z existujících pravidel, jak už to říkali kolegové opakovaně. A chtěl bych připomenout, že tak tomu bylo už v minulosti. Před léty, i u politiky soudržnosti, jestliže programy nebyly zcela dokončené, a neměli jsme nařízení včas, pak existovala přechodná ustanovení, která platila i pro to přechodné období. Já bych chtěl taky zdůraznit, že nemůžeme přijmout škrty v rozpočtu na zemědělství. Připomínám, že zemědělci jsou opravdu páteří venkova a to se týká všech členských zemí EU. A můžeme také říci, jak je důležitá zemědělská politika, co se týče eh, politiky soudržnosti protože tyto venkovské oblasti zůstají obydlené, živé, aktivní právě díky zemědělství, které hraje klíčovou roli. A konečně chtěl, eh, nebo za třetí bych chtěl říci, že Evropská komise bezdůvodně ve své prezentaci nechala zcela stranou roli podpor na transformaci, které vyplácejí členské státy. A přitom je to nedílná součást stávajícího systému, toho celého balíčku podpor. Třeba ve Finsku, jakmile se Finsko stalo členem Unie v roce 95, tak od začátku jsme začali aplikovat tyto metody a pokračovali jsme v tom a jednoznačně mají budoucnost v tom přechodném období. Čili musíme vycházet ze stávajících pravidel a zohledňovat i kontinuitu vnitrostátních podpor. Minimálně dva kolegové říkali to tež a já opravdu doufám, že příslušný výbor eh, to zapracuje. A doufám, že dosáhneme výsledku brzy, proto aby zemědělský výbor mohl zprávu přijmout a proto, abychom pokročili rychle. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám. Daniel Buda. Děkuji. Naprosto podporuji, co bylo řečeno i zpravodajem, i kolegy. Zemědělství potřebuje konzistentní financování pro to, aby odolalo a aby si zachovalo kapacitu zajišťovat kvalitní eh, a potraviny v dostatečném množství. Spolu s kolegy z jiných výborů eh, možná nejsou mm, tak eh, Eh, seznámeni s politikou soudržnosti a se zemědělstvím a oni se ptají, proč chceme tolik eh, financování pro eh, zemědělskou a politiku a politiku soudržnosti, jenže bez konzistentního financování zemědělské politiky by šly ceny potravin nahoru a možná by potom pro mnoho lidí byly prostě potraviny příliš drahé. To je, co se týče zemědělství. My máme rozvinuté zemědělství v Unii, schopné eh, vyrábět kvalitní potraviny a my Naštěstí nejsme závislí na dovozu z jiných zemí mimo EU, které třeba zase nedodržují stejné normy. Takže potřebujeme toto financování pochopitelně pro odlehlé regiony. Byl jsem na Martinice, na Azovských ostrovech během minulého legislativního období. Viděl jsem, co potřebují a, a měli by um, získávat financování z Evropské unie. Ale současně bych chtěl zdůraznit, co tady říkali kolegové. Je velmi důležité umožnit členským státům poskytovat národní přechodné podpory, protože e, e, to jsou prostředky z národních zdrojů, nikoli z evropských a my jim musíme dovolit v tom pokračovat. A v neposlední řadě chci zdůraznit rozvoj venkova Eh, hovoříme tu o druhém pilíři, ale současně nesmíme zapomínat, že můžeme použít peníze z Fondu soudržnosti na modernizaci a rozvoj venkova v Evropské unii. A pokud eh, myslíme na synergii fondů, tak samozřejmě budeme mít i peníze na rozvoj venkova a současně musíme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 z těchto dvou fondů, tak si myslím, že je zcela eh, klíčové, abychom rozšířili přechodné období eh, do roku po roce 2020, protože pokud jde o reformu eh, víceletého plánu, tak je důležité, aby to nebylo do konce září roku 2020. A také, co se týče uh, národní podpory. Co je důležité, je také nařízení 1037 lomeno 2013 a také flexibilita pohybu 20 mezi e, pilíři. Přechodná ustanovení by měla být e, upravená tak, aby se umožnilo financování e, v rámci zvláštních Prahů dle období 2014 až 2020. A to je velmi důležité s ohledem na to, protože v novém eh, programovací období budeme moci využít eh, technickou podporu. A proto je důležité eh, zaručit tuto možnost. Pokud jde o ovoce a zeleninu, tak podpora vzbuzuje určité obavy, protože my nevíme, jaký dopad to bude mít na producenty. Na konci září roku 2021 dojde ke změně operačních programů, pokud nebudou přizpůsobeny těm novým zásadám. A v neposlední řadě pro Polsko eh, samozřejmě se jedná obrovskou změnu, protože eh, se tady posune o rok kompenzace individuálních plateb, pokud je o evropskou úroveň. Děkuji. Děkuji. Dříve než vrátím slovo zpravodaji na závěr této diskuse, tak eh, máme tady úředníky z komise, z DG Agri a DG Regio, takže já předám slovo asi DG Agri, jestli chce vystoupit a reagovat na co to tady zaznělo. Paní Kristýna Karaco má slovo. Thank you very much. Děkuji, pane předsedo. Eh, nebudu zacházet do přílišných podrobností. Děkuji za pochopení eh, návrhu. Ano, a máme 45 týdnů na to, abychom to stihli. Děkuji za pochopení i tohoto. A nemáme čas na prodiskutování velkého počtu témat. Musíme pokročit ve vyjednávání a co se týče eh, vašich obav, tak většina se týkala eh, financí eh, pro příští roky a během přechodných ustanovení to bude dohodnuto dle víceletého finančního rámce, takže to neznamená, že komise přichází s nějakým jiným návrhem, týká se to i nejzálenějších regionů. Slyšela jsem, že máte konkrétní obavy tomto tomuto tématu a e, chtěla bych navázat na otázku stability, předvídatelnosti pro zemědělce. Netýká se to pouze zemědělců, a týká se to i jiných subjektů, e, pro které toto bude přínosem. To my jsme to vyslechli, bereme to v potaz a chceme, aby byla kontinuita i po roce 2021. A pro nás se jedná o kontinuitu. Chceme jednat rychle, abychom pokryli tento jeden rok. Tak prosím, omezte počet žádostí příští. Vzala jsem eh, v potaz otázku eh, přechodného období. Eh, některé členské státy, tedy Finsko, operační programy, ovoce a zelenina a my jsme ochotni o tom diskutovat a technicky vás podpořit během trialogu a děkujeme za to, že jednáte tak rychle, protože je to pro nás velmi důležité. Děkuji, pane Dorfmane. Ja, danke, Herr Děkuji, pane předsedo. Myslím, že nemusím nic eh, dalšího dodávat. Nabil jsem dojmu, že tady existuje eh, velká podpora k tomu, co já navrhuji. Co je asi nejdůležitější, je trvání tohoto přechodného období. Eh, navrhuje se tady řešení 1 plus 1, tím pádem bychom to přechodné období omezili na jeden rok. Ale dnes už můžeme počítat s tím, že eh, v případě, že bychom potřebovali další rok, tak to nesmí být komplikované. Nevíme, jak eh, to bude vypadat eh, s rozpočtem a také nevíme, kdy se bude hlasovat o společné zemědělské politice, ale musíme si uvědomit, eh, že tady máme to dvouleté přechodné období, ale přechodné období je vždy pouze přechodné. Není to ideální a zase musí být co nejkratší, ale musí být tak dlouhé, jak je potřeba. Takže pokud bude další rok potřeba, Eh, tak to si myslím, že by bylo asi nejrozumnější řešení. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji. Takže si poznamenávám, že eh, napříč politickým spektrem eh, se všechna vystoupení víceméně shodují a shodují se i s tím, co řekl zpravodaj ve svém úvodním vystoupení. Připomínám také, že hlasování ve výboru Regi se bude konat 2. dubna ve Štrasburku a lhůta pro podávání pozměňovacích návrhů je stanovena na 17. hodinu pondělí 2. března. Děkuji. A nyní přistoupíme k bodu 8 pořadu jednání s tím, že bod 7 zatím necháme stranou, protože eh, kolega Laruturu, který měl vystoupit, tady není. Já doufám, že se k nám mezi tím připojí. Takže bod 8 a máme to potěšení, že můžeme přivítat pana Frederika Valieho, který zde přítomen je. Je to generální tajemník CEMR. Rada obcí a regionů je nejdůležitější, nejstarší Združení eh, samozpráv v Evropě. Je to jediná organizace, která združuje eh, místní a regionální samozprávy 41 evropských zemí a představuje všechny úrovně území. Já mnohokrát děkuji komisi, že nás opouští potichu. Děkuji a asistentům děkuji, že si nepovídají se zapnutými mikrofony, protože pak se tady neslyšíme. Pane Morí, děkuji, prosím, je to nepříjemné. Tak, takže já dám slovo panu Frederiku Valiemu, kterého rád vidím a budeme pokračovat dalším bodem. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Jak jste říkal, Rada obcí a regionů Evropy, Združení, místní, Združení místních samozpráv eh, na úrovni místní regionální a provinční představuje dohromady 130 tisíc samozpráv z celé Evropy a 100 e, tisíc v Evropské unii. Síla naší sítě spočívá v její reprezentativnosti, protože zastupujeme jak venkovská území, tak velká města a regiony, a e, máme e, dobré kontakty na centrální vlády. E, jedná se nám o pět hlavních tematických oblastí, které jsou zásadní pro život občanů a jejich samozpráv. Eh, demokracie, občanství, zpráva, energie a životní prostředí, partnerství a mezinárodní spolupráce, ekonomická, sociální a územní soudržnost, veřejné služby, eh, místní a regionální. My jsme především místem potkávání a výměny eh, know-how mezi samozprávami v Evropě a pravidelně realizujeme výzkumy a publikujeme Eh, na témata, která se nás týkají. Poslední publikace třeba, pár jsme jich i sebou přivezli pro vás. To se týká třeba zapojení žen do politiky, eh, lokalizace evropského semestru, dále analýza struktura kompetencí místních a regionálních samozpráv v Evropě a další. Také jsme zapojeni do řady projektů spolu s Evropskou komisí nebo jinými partnery, třeba referenční rámec udržitelného města. To je doprovodný nástroj pro územní samozprávy při realizaci akčních plánů o udržitelném rozvoji v nadcházejících letech, především třeba v souvislosti s udržitelným rozvojem. Další naše poslání je ovlivňovat evropskou legislativu která má dopad na místní a regionální úroveň. A to je smysl našeho, naší návštěvy tady. My už řadu let spolupracujeme s výborem Regi a s dalšími výbory, které obsahují územní eh, dimenzi ve své práci. Taky máme mezinárodní dimenzi, protože Rada obcí a regionů v Evropě je evropskou sekcí mezinárodní organizace Eh, místních eh, samozpráv, kde zastupujeme taky eh, samozprávy v OSN a OECD a dalších mezinárodních organizacích a máme partnerství specificky s DJ DEFCO o partnerství, partnerství mezi evropskými a mezinárodními městy a regiony v rozvojových zemích co se ehm, týče naší organizace, pro nás eh, politika soudržnosti je zásadní pro celou řadu místních a regionálních samozpráv a proto jsme také zakladajícími členy Aliance pro soudržnost, který řídí výbor regionů. Podporujeme politiku soudržnosti, která odpovídá ambicím, které si komise stanovila, ale to vyžaduje odpovídající rozpočet. S Aliancí soudržnosti jsme požádali dopisem Šarla Michela rozpočet na soudržnost, který odpovídá třetině celkového rozpočtu EU a proto podporujeme Evropský parlament a výbor regionů regi v rámci jednání o příštím víceletém finančním rámci, vzhledem k tomu, že poslední návrhy rady nám připadají nedostatečné vzhledem k potřebám evropských území. Eh, Zastupitelé hm, v naší organizaci v roce 2019 přijali tříbodové hm, stanovisko. Je potřeba rychle nalézt schodu ohledně nového příštího víceletého finančního rámce, ale pochopili jsme, že toho se zřejmě dosáhne, ovšem ne za jakoukoliv cenu. Snižovat polit rozpočet politiky soudržnosti tak drasticky, jak to navrhla komise, a dnes i rada by bylo v rozporu s ambiciozními cíly nové komise, především v oblasti ekologické transformace, tak aby byla spravedlivá pro území i obyvatele. A nový fond transformace by měl skutečně doplňovat strukturální a investiční fondy z Evropy a v návrhu komise se žádá, aby eh, státy 1,5 až eh, třikrát zvýšily svoje eh, alokace a alokace FEDER a FEDER profese, tam my s tímto opatřením nesouhlasíme, protože by to znamenalo seškrtání možností jednat eh, ve spolupráci s Federa FSE. Eh, význam nového fondu se zdá být pro nás slabý, protože fondy z Federa FSC e už eh, tak eh, umožňují jenom eh, nasměrovat financování snižování emisí, podpory oběhové ekonomiky a mm, podpory některých odvětví. To znamená, že by se nejednalo o nový rozpočet, protože těch 5,5 miliardy vlastně by byly vzaty z Evropského zemědělského fondu a z Fondu na rozvoj venkova. A konečně, co se týče Fondu spravedlivé transformace, naše rada je přesvědčena, že je potřeba, aby strategie byly na úrovni NUC 3, což je úroveň, která má nejblíž k občanům a nejrelevantnější pro integrovaný eh, rozvoj eh, regionu. Tento fond by podle nás měl co nejrychleji směřovat k těm, kteří to potřebují a územím, která to potřebují. A budeme dohlížet na to, aby tomu tak bylo. Eh, Rada eh, evropských samozpráv je pro policentrické přistupování k rozvoji regionu. Eh, venkov považujeme za místa pro život a ekonomický rozvoj se zájmem no, diverzifikaci hospodářské činnosti na venkově ve spolupráci s rozvojem měst a takto, abychom přispívali harmonickým způsobem eh, eh, rozvoji městské agendy, které se účastníce ústavníme. V oblasti územního a regionálního rozvoje se účastníme eh, přípravy politických rámců ve spolupráci s německým předsednictvím a, a novou územní agendou pro EU. A konečně naše organizace se účastí schůzí o regionálním rozvoji OECD a e, tlumočíme názory místních samozpráv při diskusích mezi státy na této úrovni. Děkuji. Merci beaucoup, Frédéric euh, Je laisse la parole. Děkuji a teď mají slovo naši kolegové, především eh, paní kolegyně Moradebak. Děkuji, pane předsedo, děkuji za Eh, tato slova na vysvětlenou. Včera jsme diskutovali, nebo jsme se pokoušeli diskutovat o Fondu pro spravedlivou transformaci eh, ve světle eh, těch rozpočtových změn a myslím, že výbor regionu nám tady dobře připomíná, že v souvislosti se soudržností e, náš výbor je zcela zásadní e, pro vývoj v e, regionech a já eh, jsem tedy před dvěma dny teprve eh, se připojila k tomuto výboru a beru na vědomí, že se tady vyjevují eh, snahy výrazně snížit ten rozpočet a to neznamená, že bychom vůbec mohli pomýšlet na to, že jsme na úrovni těch výzev, které před námi stojí. Já každopádně doufám, že u Fondu pro spravedlivou transformaci nepůjde o nějaký další fond ale že to bude prostě fond se skutečnými eh, prostředky, které nebudou proudit z jiných eh, eh, obálek, protože to by nebylo opravdu cílem. Děkuji, vážená kolegyně. Prosím, pan Kotek. Děkuji, pane předsedo. Dobré ráno všem. Já skutečně vítám, že náš výbor pro regionální rozvoj má své slovo v oblasti soudržnosti, protože tady jsou skutečně snahy rozmělnit soudržnost. Moje země je z těch 16 zemí Unie, které jsou přáteli soudržnosti. Musíme tento boj vést, musíme se do něj zapojit, protože politika soudržnosti je velmi vnímána eh, spoluobčany. Je to politika, která se také, které se také daří řešit nové cíly, takže, cíle, takže eh, děkujeme za spolupráci a chtěl bych zdůraznit, že vy eh, jste skutečně velmi blízko, eh, jak dalo by se říct, eh, klientům, našim spoluobčanům. Mám dotaz, jak to tady kolegyně řekla. Včera jsme diskutovali o Fondu pro spravedlivou transformaci, o ten příslušný mechanismus a mě by zajímalo, jaký je, jaká je zpětná vazba v regionech, které třeba závisejí na těžbě uhlí, jak tady vnímají možnost případně případných investic, které by přemostily eh, to období v regionech, které jsou závislé na těžbě eh, buď plynu zemního nebo uhlí. Eh, a zároveň jsou tady prostě určité vlády, které jsou velmi silně proti jakýmkoliv dotacím do těchto jakoby starých průmyslových odvětvích. A pokud se nám má podařit Eh, dosáhnout cílu eh, v životním prostředí, které jsme si stanovili, tak to nepůjde bez eh, finančních injekcí. Takže jak to vypadá s možnostmi v této oblasti? Předseda, děkuji Ondřeji. A teď Kristof Georgen. Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, kolegové, já mám otázku k zástupci Rady Eh, viděl jsem v prezentaci, že tady jsou prostě velká města, eh, je tam eh, Varšava, je tam Berlín a že tam vznikne zvláštní fond, který bude spravován v rámci nových finančních výhledů. Je to rozvojový fond, který umožní této asociaci velkých měst Eh, rozvíjet rozvojovou politiku. Budou to tato města, která budou mít v ruce rozvoj těchto městech. Mě by zajímalo, zdali máte nějaké informace v této věci a zdali byste je mohl uvést. Předseda, děkuji. Lukovič. Eh, děkuji a srdečně vítám zástupce Rady měst a obcí. Eh, byl jsem sám 13 eh, let starostou a dobře vím, jaká práce to je. Eh, obce a města jsou v samém srdci Evropy a je proto důležité, aby výbor regionu a Rada evropských měst a obcí byly začleněny do naší tvorby politických koncepcí. Vy jste zmínil některé klíčové věci, které se týkají společného Eh, víceletého finančního rámce. My jsme skutečně nepřipraveni, nechceme přijmout to, co nám je navrhováno a chtěl bych tady eh, především zmínit eh, ta osekaná finanční krytí pro eh, míst, regionální oblasti, protože eh, rozvoj venkova a příslušné fondy eh, to prostě jde ruku v ruce a bez těch velkých finančních injekcí by nebylo možné rozvoj venkova vůbec koncipovat. My teď musíme zajistit, aby to financování bylo zajištěno. Já jsem také velkým zastáncem myšlenky toho, že právě právě místní eh, komunity hrají klíčovou roli eh, v demografických změnách a v oblasti migrace v Evropě. Já tuto oblast sleduji velmi eh, těsně, velmi zblízka a východní Evropa, jihovýchodní Evropa, no já to všechno sleduji, co se odehrává v Bulharsku, v Chorvatsku, v pobaltských zemích. A ve všech těchto oblastech teď stojíme tváří v tvář migračním vlnám, tokům. Vidíme, že se lidé Eh, snaží přesunout do eh, střední Evropy, do západní Evropy, kde jsou lepší pracovní příležitosti. Pokud se nám nepodaří zastavit eh, tyto trendy, tak to nepochybně ovlivní soudržnost Evropské unie. Lidé v Bulharsku si budou klást otázku, zdali opravdu jsou v Evropské unii, zdali toto je ta unie, kterou známe, pokud srovnáváme údaje mezi rokem 80 99 a 2019, e, e, tak tady vlastně úroveň e, prosperity se snižuje a snižuje se také počet obyvatel, takže politiky, které teď přijímáme, především vůči městům, Eh, a centralizaci, to nám přivede velké problémy do budoucna. Potřebujeme nové koncepce, takové koncepce, které by sloučily vývoj a rozvoj venkova, eh, které by také zahrnuly starost o seniory, eh, které by se zabývaly i decentralizací pracovních příležitostí a to znamená podporu těm regionům, které čelí největším obtížím. Bohužel zároveň toto jsou ty oblasti, kde se snižuje financování ze strany Unie velmi eh, výrazně. Takže máme před sebou obrovské úkoly a všichni se do jejich řešení musíme zapojit. Skutečný život se odehrává v těch venkovských oblastech a na ty se musíme soustředit. Děkuji. Musím říct, že naprosto sdílím tvé stanovisko. Je zapotřebí, abychom o to um, diskutovali na schůzce koordinátorů, abychom se domluvili, jak se eh, také Eh, ještě více opřít o výsledky eh, výzkumných eh, studií realizovaných i třeba zde v parlamentu, aby jsme tady měli prostě tvrdá data v oblasti demografické a další, protože to jsou věci, které budou mít nepochybně značné důsledky na soudržnost, na způsob, jakým my o soudržnosti uvažujeme. Tady nejde jenom o naprogramování určitého období, tady jde o skutečně dlouhodobé výhledy na 10-20 let dopředu v roce 2100 například eh, bude eh, o 80 milionů Evropanů méně. I na toto mysleme. Ano, je tady velké množství mladých eh, Evropanů, kteří žijí mimo. Často mladí odjíždějí Eh, ze svých domovin a hledají práci jinde. Je to velká výzva, je to zásadní výzva a my prostě v našem výboru eh, se musíme snažit o to, abychom měli nějakou dlouhodobější vizi i v těchto věcech. Děkuji a teď kolega Mori. Budu hovořit finsky, takže vás prosím, abyste si nasadili sluchátka. Protože máme mezi sebou zástupce města a obcí, tak bych chtěl říct, že regionální politika, politika soudržnosti jsou eh, spojeny především z regiony NUC 3. Jsou to obce. A protože obce jsou tady v prvním eh, plánu, tak je velice důležité, aby tehdy, když se eh, ty eh, územní celky skládají z několika obcí, tak je důležité, aby eh, každá ta jednotlivá složka měla možnost se vyjádřit. Nemůže to být jenom prostě to největší město, které bude rozhodovat jménem všech ostatních. Ne, je zapotřebí, aby opravdu každý mohl nechat zaznít svůj hlas. Ne jeden jeden, který mluví za všechny, ale opravdu každý musí mít možnost přispět a zúčastnit se toho rozhodovacího procesu když vlastně jde o rozhodnutí, které se vztahují k politice soudržnosti. Ostatně eh, tady jsem jako zástupce eh, hlavní eh, ho e, celku, e, který združuje e, mnoho dalších obcí a vím, jak se ty věci odehrávají. Když jste velcí, tak si nemůžete jen tak dovolit hovořit jménem těch malých. Ne, je opravdu zapotřebí, aby to bylo reprezentativní, aby se všichni snažili, aby se mohli zúčastnit ti, kterých se věci týkají. Když jsem byl zvolen, pardon, než jsem byl zvolen, tak jsem byl předsedou finských obcí, Svazu finských obcí a musím říct, říct, že tady hovořím o určité osobní zkušenosti a naprosto sdílím tedy tento postup, který jsem tady stručně nastínil. Je obrovsky důležité, aby tady ten rozhodovací proces byl skutečně inkluzivní a participativní, pokud chceme, aby politika soudržnosti byla úspěšná. Děkuji. Položili jsme eh, ten princip partnerství jako e, zásadní věc, jako prioritu e, v těch e, vyjednáváních, která teď probíhají. Je to určitá linka, která je velmi Eh, obhajovaná vyjednávacím týmem a je prostě zapotřebí vyvinout ještě další úsilí, aby eh, města a obce byla, eh, byly více zapojeny do těch rozhodovacích procesů, aby tady byl dodržován ten princip partnerství, protože zatím tomu tak vždy není. A my samozřejmě na tom musíme pracovat, protože nakonec evropské finance jsou vlastně převedeny do konkrétních projektů, které se pak týkají konkrétních obcí. E, neskončí v nějaké, právnic, nějaké právnické entitě. Ne, ne, ne, e, jsou to peníze, které e, skončí tedy v rozpočtech obcí a ty obce musí být na všech úrovních opravdu plně zapojeny do definice a realizace těch projektů a koncepcí. Ještě tedy znovu dostane eh, slovo Frederik Valji. Ano, děkuji, pane předsedo. Hodně příspěvků, hodně zajímavých věcí. A možná, že bych měl něco eh, vysvětlit. Hovořilo se ve eh, překladu o Eh, výboru regionu. Ne, my nejsme výbor regionu, my jsme výborem evropských měst a obcí. Spolupracujeme s výborem regionu, ale máme někdy trochu odlišná stanoviska, především co se týče eh, NU 3 nad 3, eh, protože výbor regionu má v tomto směru odlišné stanovisko, chce se soustředit spíš na NAC 2, eh, takže bych tady rád zamezil nějakému zmatení pojmu. My jsme Rada evropských měst a obcích, CEMR. Takže eh, jsou tady regiony, které prostě hodně závisejí na uhelné energetice, na energii vyrobené z uhlí. My jsme proto, aby tady byl podpořen přístup k zemnímu plynu eh, v některých regionech, pokud je to určitá etapa. Eh, včera večer eh, jsem prostě hovořil se svým polským kolegou, chtěl jsem vědět, eh, jaké otázky asi dneska zazní. Jak víte, Polsko se tohle hodně týká a eh, jak jsem pochopil, tak v některých částech Polska se teď přechází eh, z z uhlí na zemní plyn a města v Polsku jsou příznivě nakloněna této další úrovni, této změně takže určitá řešení se e, v tom směru e, v Polsku hledají e, s přáním, aby se také více rozvíjely obnovitelné zdroje a aby se tak Eh, trochu více tlačilo na eh, orgány, na polská eh, orgány v tomto směru. Takže to je zase prostě další etapa a ta bude, tu bude potřeba sledovat a té bude potřeba pomoci. K otázce ohledně finančních prostředků, které by byly přímo spravovány E, těmi územními celky, pokud jsem dobře pochopil otázku v Německu, v Polsku. E, my jsme proto, aby ty finance opravdu spravovaly co nejvíc ty územní celky. A to také vyplývá z těch e, výměn názorů, které jsem měl u Fondu pro spravedlivou transformaci je jasné, že my si nepřejeme, aby tady zase vlastně to bylo vnímáno jako eh, šance či příležitost eh, eh, znovu centralizovat finanční zdroje. Tady doufám, že v tom spolu souhlasíme a že se nám dostane v této věci od vašeho výboru podpory tak, aby e, Fond pro e, spravedlivou transformaci byl e, vnímán jako finanční prostředky, které půjdou přímo do těch nejvíc znevýhodněných regionů, které se to budou moci, moci sami rozhodovat, jak je využijí. A pak se tady hovořilo o Bulharsku, o Eh, východní Evropě, o Rumunsku, o odlivu eh, mladých. Tady si myslím, že je otázka, která zatím není řešena a je to něco, co vyžaduje určité úsilí, eh, co bychom měli studovat. V tomto směru souhlasím s předsedou výboru. Pokud by tady šlo o vypracování nějaké studie s podporou parlamentu, tak se na ní rádi budeme podílet, protože to je téma, které se nás opravdu hodně týká. Prozatím nemáme vůbec představu e, o konkrétních číslech, co to vlastně představuje. E, ten odliv mladých e, z, zemí střední Evropy směrem k Evropě západní, či dokonce jinam. Takže je pro nás obrovsky důležité, abychom tuto práci mohli nějakým způsobem uskutečnit. A to bude asi z mé strany v tuto chvíli všechno. Nechci tady mít monopol. Předseda, děkuji. Děkuji za účast eh, na našem jednání. A my teď přejdeme k dalšímu důležitému bodu na našem pořadu jednání. Bude to výměna názorů. Můžete tady zůstat, pokud chcete. Bude tady tedy pan kolega Pierre Roroturo, eh, který Eh, bude hovořit o návrhu rozpočtu eh, pro rok 2021. Jak víte, rozpočtové řízení pro ten rok je spojeno s vyjednáváním víceletého finančního rámce na rok 2021-2027. Eh, výbor, rozpočtový výbor vyzval příslušné výbory, aby podali stanoviska. Pan Roroturo předložil své návrhy před dvěma dny eh, rozpočtovému výboru a teď se s námi podělí o eh, své dojmy, o své připomínky a následně pak dám slovo stínovým zpravodajům a poslankyním a poslancům. Prosím, pane kolego, máte slovo. Eh, Děkuji, eh, všechny zdravím. Eh, jsem velmi rád, že tady mezi s vámi jsem. Hovoříme o skutečném životě, o obcích, městech, vesnicích, eh, venkovských eh, oblastech a je teda pravda, že v tomto směru je ten rozpočet naprosto nedostačující. Jsem novým poslancem, jsem tady eh, šest měsíců, ještě dřív, než se začnu zabývat technickými věcmi, tak si asi všichni uvědomujeme, že tady jde o velkou politickou výzvu. Parlament musí zůstat jednotný, abychom si udrželi ten ambiciozní rozpočet. V rozpočtu pro rok 2020 nás bylo eh, pět frakcí a eh, získali jsme 1,2 eh, miliardy eh, navíc, protože jsme byli eh, jednotní. A teď, jak pro rozpočet pro rok 2021, tak pro víceletý finanční rámec bude ta bitva ještě více komplikovaná a budeme proto muset být ještě soudržnější. Za prvé, jak to bude s tím fondem soudržnosti? Eh, byl tady nedávno eh, portugalský eh, finanční ministr. Bylo řečeno, že tady je možnost, že se hodně omezí tento rozpočet. Většina lidí, abych byl upřímný, se domnívají, že parlament zase sklapne. Mě to dělá starosti, já často jezdím do Berlína a tam budou Eh, viděl jsem už dnes eh, se s novináři, dal jsem eh, dva rozhovory. Všichni se domnívají, že parlament bude dělat bu bu, a pak nakonec stejně sklapne. Takže je zapotřebí si říct, zdali to tedy všechno bude jenom hra, anebo zdali nám jde o, vyhrát, o to vyhrát tuto bitvu, zdali jsme schopni být jednotní, tak abychom získali nové zdroje. Takže první e, věc, kterou chci říct, nemusím to před vámi zdůrazňovat, u společné zemědělské politiky, u Fondu soudržnosti nebudeme v žádném případě e, přijímat možnost nějaké, e, nějakých omezení rozpočtu. A pak je tu velká další výzva, zelená dohoda. Je to něco, co chceme mít jen tak jako, že aby něco bylo, anebo to chceme myslet vážně. Byl jsem teďko v Mali, byl jsem tam dva dny a musím vám říct, že to to sucho, které tam žije, e, to je největší sucho, které tam kdy e, bylo za posledních 16 e, let. Prostě ani AIDS nebude, ne, neměl takové dopady, jako bude mít toto sucho celá řada volených zástupců se snaží dělat plno věcí i podnikatelská sféra, nicméně problém se zhoršuje a toto je křivka, která ukazuje e, e, růst CO2 od roku 1958 ve Spojených státech. Vidíte, e, jak to roste a co je dramatické. V neděli jsem viděl poslední údaje CO2 v atmosféře. Teď roste tři krát rychleji než v 60. či 70. letech. Člověk by řekl, že s tím, co všechno dělá Evropa, místní samozprávy a tak dále, se to bude lepšit. Ale kde pak? Teď CO2 stále narůstá, vznikají taková, eh, takové neuvěřitelně rozšiřující se požáry v nejrůznějších místech a klimatologové nám opravdu říkají, že nám zbýví, zbývá pouze několik málo let a proto je tedy klima opravdu e, prioritou. Dobrou zprávou pro e, města a obce je, že zelená dohoda, pokud opravdu bude fungovat, bude představovat velké množství nových pracovních příležitostí. Já se už sedm let biju ve Francii za to, aby tady byl existující funkční e, rozpočet. 10 tisíc francouzských vesnic nás podporuje, aby zelená dohoda byla opravdu pokryta e, finančním, e, aby byla zastřešena finančním krytím, protože říkají, francouzské vesnice umírají, potřebujeme finanční prostředky, abychom izovali, izolovali domy, abychom znovu vdechli život našim vesnicím. I Evropa evropské odbory se v tomto směru angažují. Pět milionů nových pracovních příležitostí by mohlo být eh, na světě, kdybychom eh, dotovali zelenou dohodu příslušným finančním krytím. Rovněž můžeme zlepšit kupní sílu obyvatel. Byl jsem nedávno v Grenoblu a tam mi bylo řečeno, eh, už se vůbec ne investuje do e, sociálního bydlení, nicméně jsou tady světlé výjimky. Bylo mi řečeno jedním nájemníkem, že e, vyhrává, že získává 800 euro ročně, e, pardon, 1600 euro ročně tím, že má vlastně zateplený byt, takže určité investice se evidentně vyplácejí. Jak toto financovat? Protože rozpočet, který je nám dnes nabízen, řízen Charles Michelem, eh, tam není miliarda navíc pro klima, ale naopak eh, je to neuvěřitelné, se nám tady navrhuje, abychom snižovali rozpočet pro zemědělství, vědu, výzkum, inovace a tak dále. To je nepřípustné. Eh, v Lisabonu se setkalo 17 eh, zemí a tam prostě zaznělo, že se prostě nelze vybírat mezi eh, politikou soudržnosti a ochranou klimatu. Je třeba podpořit obě tyto složky. Otázkou je, zdali tady je politická vůle nad rámec finančních, nad rámec projevů. Víme, co řekla paní předsedkyně komise, Eh, a odvolala se na Kennedyho, který říkal, musíme eh, na měsíc, ale on prostě tehdy k tomu dal ty prostředky. Tam se eh, finanční prostředky zvýšily 15krát. Finančníci si rvali vlasy, ale bylo to a ten, ta cesta na měsíc se podařila. Takže za tři měsíce 15 reform bylo schváleno, Senát a Eh, víme, jak to bylo s Rooseveltem, federální rozpočet za jeho panování byl strojnásoben a eh, my tady hovoříme o setinách procent. Eh, Roosevelt byl starý, byl na vozíčku, ale dokázal, že rozpočet byl strojnásoben. Dal si prostě tu příležitost vytvořit miliony nových pracovních příležitostí pro lidi, kteří byli bez práce. Byl blázen, byl blázen Kennedy? Ne, měli určitou ambici a podpořili ji finančními prostředky. My jsme dnes parlamentem hlasem občanů, musíme prostě říct, že šéfové státu a vlád mají krásné projevy, ale nemají ty e, prostředky. My je k tomu musíme přinutit, aby se ty prostředky našly. Navíc je to obrovská e, e, obrovský důl pracovních příležitostí v hospodářském a sociálním výboru tam se o tom hovoří. Je třeba izolovat, eh, zateplit eh, polovinu všech příbytků v těch deseti letech. Eh, je třeba zajistit veřejnou dopravu tam, kde není. Je třeba také pomoci zemědělcům celkově, a to je velice zajímavé. Evropská komise, pokud jste viděli dokument ze 14. ledna, to je velice dokum- zajímavý dokument. Evropská komise říká, že pokud chceme opravdu realizovat zelenou dohodu, tak je to třeba 300 až 600 600 miliard eh, navíc každým rokem. A stejná komise říká, že jediné peníze, které máme, je 7 miliard ve Fondu pro spravedlivou transformaci. A když posloucháme Michela, tak ani nevíme, že, jestli tady nějaké čerstvé peníze jsou, jestli tady je vůbec těch 7 miliard. Takže jak najít ty peníze, je třeba inovovat. To, co nám teď dávají na stůl, to jsou drobky. Eh, ve v Polsku například je 30 dolů. Pokud by měl být jeden důl zavřen, tak je to potřeba eh, dotovat 500 eh, miliony eur, eh, aby tam nebyly sociální dopady a to samé platí pro Španělsko a nejsou to jenom doly na uhlí, znamená to také diverzifikovat a transformovat další průmyslová odvětví. Takže tady prostě není žádné kouzelné řešení. Je třeba se opravdu rvát za ten co největší možný rozpočet a rozpočtový výbor začala se slyšeními, e, tak, aby parlament prostě tady přišel s novými návrhy. Tři návrhy. Za prvé e, bojovat za skutečnou klimatickou banku. Bylo nám řečeno, že tady bude banka pro klima, klimatická banka, která bude poskytovat finanční podporu pro zateplení domů a tak dále. Zatím je to ale velice slabé. Říká se o 16, e, něco o 16 15 miliardách. Eh, Evropská investiční banka eh, bude zdvojnásobovat eh, ty prachy, ale to znamená stále jenom 16 miliard. Zároveň Evropská centrální banka neměla nikdy tak velkou hotovost. Evropská klimatická banka bude mít 16 miliard, zatímco Evropská centrální banka má miliardu 600 tisíc miliard. Já vám děkuji, kolego ale prosím vás, eh, máme toho hodně, takže už bych poprosil o závěr, říká předseda. Takže musíme zamezit spekulacím, parlament eh, musí trvat na tom, aby se ty hotové peníze přesunuly jinam. A teď to ještě zrychlím, protože mám ještě méně času, než jsem myslel. Většina členských zemí, viděli jsme Brexit eh, a bylo tam 27 paní Tačerových, eh, protože každý stát říká, nechci do toho dávat žádné naše peníze. Takže tady jde o vlastní zdroje, rozpočtový výbor musí E, žádat e, členské státy o peníze. No tak co třeba, e, kdybychom měli nějakou nějakou daň na letecký benzín. No neznamená, že by tady neměla být letecká doprava, ale letecký benzín by měl být zatížen větší daní, pak by tady měla být daň na plasty a tak dále a tak podobně. A pozor na e, daň e, z zisku, bylo to 45%, teď je to 19 či 17%. Eh, když jsou zisky, tak to je fajn. Eh, to znamená, že podnikům se daří, ale kam ty zisky jdou? Jdou alespoň částečně také zaměstnancům, jdou jenom eh, k akcionářům, jdou na další investice nebo jenom na finanční trhy a část zisku, která teď jde na finanční trhy a není znovu investována, se stává obrovským ekonomickým problémem. Jedna z myšlenek z Maria Monti, to už vlastně dal na stůl Jacques Delors, je bojovat proti konkurenci v daňové oblasti a mít evropské daně, to by se netýkalo rodin, to by se netýkalo malých a středních eh, firm. Teď tady je 19% a eh, teď vlastně od Roosevelta k Trumpovi ve Spojených státech je to 39%. Eh, každá rodina, každá vesnice by měla mít finanční prostředky z Evropské unie, přitom by se nemělo zároveň zároveň eh, snižovat eh, to, co je ve fondu soudržnosti. Závěrem chci říct, že se musíme opravdu o to brát. Evropský parlament údajně sklapne a bude držet basu s ostatními institucemi, ale nesmí to tak být. Omlouvám se, pane předsedo, ale my musíme být opravdu jednotní, získat eh, rozpočet, který je mnohem ambicioznější. Děkuji. My budeme mít příležitost se k tomu vrátit, budou slyšení o Green Dealu, ale naše práce dnes dopoledne je daleko skromnější. My teď máme projednat vaše stanovisko k rozpočtu 2021. Ono je to všechno zajímavé, ale obávám se, že rozpočet 2021 bude velmi omezený na to, abychom mohli taková navýšení realizovat. A nyní dám slovo našem, naší zpravodajce paní Mostanovské. Děkuji bardzo, šanovné paní. Děkuji za slovo. Nejdříve bych chtěla poděkovat předsedovi výboru eh, KONT za účast na dnešním zasedání. Eh, zde bylo řečeno, eh, rok 2021 bude komplikovaným rokem, protože to je posledním rokem předchozího rámce a prvním rokem budoucího rámce. A pokud jde o e, výplaty e, předem, e, tak to je velmi důležité, aby to bylo v rovnováze a nedošlo k žádnému spoždění. Dnes je průlomový den, protože se koná summit v Bruselu a lídři budou diskutovat o novém víceletém finančním rámci 21 až 27. Eh, já doufám, že nalezneme nové peníze pro rozpočet pro členské státy. Chceme zajistit, aby byly k dispozici peníze pro nové priority. Eh, nechceme eh, pouze, aby se fondy omezovaly. Třeba v případě soudružnosti, to je věc velmi důležitá, vytváří se nová pracovní místa a existuje potom rovnováha mezi jednotlivými regiony a zachová se udržitelný rozvoj. Já tedy doufám, eh, pane předsedo, že budete nadále ambiciozní, pokud jde o soudržnost. Nechceme přijít o finance a nechceme přijít o fondy. Hovoříme tady o sedmi miliardách, o fondu pro spravedlivou transformaci také, ale je pravda, že se to odebere jiným individuálním programům. A nyní uvedu příklad z politiky soudržnosti tam máme také cíle, které souvisí eh, s klimatem. Něco, co je pro mě velmi důležité. Fond pro spravedlivou transformaci. Mm, tam by asi eh, nemělo být ty dvě miliardy podle členského státu, protože potom nakonec, když musíte mít jasno ve všech platbách, tak některé státy budou nakonec eh, vyňaty. A nyní bych vám chtěla dát slovo vám, kolegům, nyní zažíváme velmi důležitou dobu. Čelíme změnám a doufáme, že budeme mít eh, rozumný eh, rozpočet pro další období a především pro soudružnost. Děkuji. Stínový zpravodaj za EPP tady není. Chcete někdo ho zastoupit? Nikoli. Takže má slovo Erik Bergzist za socialisty. Hmm? Uh, thank you so much, uh, Pierre. Děkuji, uh, Pierre. Děkuji uh, stínovým zpravodajům za zprávu. Jak vidíme, to velmi uh, komplikovaná věc, protože se tady jedná o novém rozpočtu. Franz Timmermans řekl, že se nejedná o to, že bychom eh, zachránili planetu, ale zachránit lidstvo, protože planeta přežije jakoukoliv změnu klimatu, ale ne lidstvo. Eh, proto eh, mě těší, že se tady hovoří o ochraně EU a co musím říci, že jeden z nejdůležitějších nástrojů v rámci zelené dohody je ten Fond pro spravedlivou transformaci a nyní v rámci eh, REGI tedy se snažíme toto řešit. A chtěl bych také zdůraznit eh, sociální demenci eh, tohoto fondu, protože je velmi komplikované vytvářet nová pracovní místa ve službách a i v různých odvětvích, ale víme, že co je relativně jednoduché, je lidem poskytnout dobré vzdělání, aby měli dovednosti, které jim usnadní život, až dojde k takovéto transformaci v rámci zelené dohody a co se týče dolů. Ale to je věc, kterou bych chtěl zatím zdůraznit. A další věc je, že máme prostředky a sdílím obavy eh, zpravodajů, eh, zdali budeme mít eh, dostatek peněz pro soudržnost a zdali budeme mít nové peníze Eh, pro Fond pro spravedlivou transformaci a vzali eh, se má tento Fond pro transformaci spravedlivou financovat tím, že eh, omezíme fondy pro soudržnost. A vládneme tedy ty výzvy, které, které musíme čelit. A další důležitá věc, to jsou fosilní paliva, ty mají také zeměpisnou dimenzi když se snažíme nalézt nové způsoby, jak je vyměnit za eh, modernější paliva a lepší pro životní prostředí a potom, jaký vliv to bude mít na eh, zeměpisné oblasti, týká se to daní a tak dále. To jsou další věci, na které se musíme zaměřit eh, pokud chceme odvést rychlou a dobrou práci. A závěrem, Eh, chtěl bych zúraznit eh, to, co tady bylo řečeno. Pokud chceme dosáhnout úspěchů a pokud chceme zachránit eh, lidstvo a chceme-li zachránit Evropu, tak potřebujeme mít na to prostředky. A, a to, co se nyní navrhuje ze strany rady, tak to není dostatečné a musíme se tedy se podívat také na naše vlastní zdroje. Děkuji. Merci. Děkuji vám. Mori Pekarinen za Renew. Yes, in Finnish, please. A budu hovořit finsky. Děkuji, vážený pane předsedo. Nyní uh, probíhá velmi důležité období, končí programovací období v roce 2020 to končí a potom začíná další sedmileté období. Musíme se na tuto realitu připravit i z ekonomického hlediska, tak jak si to doba žádá. Chci upozornit na několik věcí, které považuji za důležité do budoucnosti. Za prvé, hlavní úloha, kterou podle mého názoru souvisí s politikou soudržnosti, a to je, že vytváříte předpoklad pro rozvoj regionů, ale zároveň je potřeba zajistit, aby rozdíly eh, v rozvoji mezi regionami se zmenšovaly. Během posledních let politika soudržnosti přispěla k tomu, že rozdíly mezi členskými státy se zmenšily ale rozdíly mezi regiony se nezmenšily. Už jsem na to upozornil několikrát na schůzích našeho výboru a já bych si přál, aby v tomto rozpočtovém procesu náš výbor a i výbor pro rozpočet, aby se snažili na pomoci tomu, že se skutečně zmenší rozdíly mezi regiony. Druhá věc, důležitá. Regionální politika, politika soudržnosti musí být více napojená na výzkum a inovace a musí to spadat do úlohy horizontu. Politika soudržnosti může vytvořit předpoklady pro rozvoj inovační politiky, která je opět na evropské úrovni a která přispěje k rozvoji regionu. A potom třetí, poslední věc. Souvisí to s tím, co prosadil Jean-Claude Juncker, bývalý předseda Evropské komise, a to, že se pozornost eh, zaměří i na arktickou oblast. Arktická oblast je důležitá v globální politice a ten význam se bude ještě zvyšovat. A proto je důležité, aby i v regionálním rozvoji aby se hledělo na potřeby tohoto regionu a aby se využily možnosti, které skýtá arktický region a aby to bylo zohledněno i v politice soudržnosti a to co nejjasněji. Děkuji. Jde nám nezdělili jméno stínového zpravodaje. Pokud chcete vystoupit, teď je na to ta pravá chvíle. Dobrá, prosím. Buongiorno, grazie. Dobrý den, děkuji za slovo. Musím říci, že se počítá eh, s rozpočtem, s částí rozpočtu pro financování zelené dohody, ale bude to vyňato z politiky soudržnosti, takže eh, vlastně se to pouze jenom takto vymění nebo přesune. A to uh, vede k neřešitelné situaci. Programy nové komise byly přijaty značením ze strany mnohých, ale já, co se týče těchto prohlášení a deklarací Evropské komise, tak jsem skeptický protože tyto peníze, eh, o kterých se hovoří, tam nejsou. A ohledně toho, že by se přišlo se eh, zdaněním nafty, kerosínu, tak eh, to jsou daně, které zatěžují uživatele, tedy daňové poplatníky, osoby, Eh, které už na svých bedrech nesou velkou zátěž. A Evropská unie vynakládá obrovské prostředky třeba na politiku sousedství. Tak třeba tato část rozpočtu by se mohla využít, aniž by se toho nekladlo příliš na občany. Možná, že jsme nevykročili správnou nohou Eh, možná tady eh, hrajeme eh, jako v kostky, že tady to bereme z jedné strany, abychom to přesunuli někam jinam. Hovoříme tady o zelené dohodě, ale Fond pro spravedlivou transformaci, dobře, ale kde ty peníze vezmeme, to není jasné, takže budeme to hlídat. Děkuji. Děkuji. Monika Vana tu není takže dám slovo Dimitris Papadopoulosovi Zague. Σήμερα σε λίγες ώρες... Děkuji. Za několik hodin eh, dojde k summitu. A návrh eh, Charlesa Michela pro nový víceletý rámec z hlediska eh, vlád eh, se vnímá jako velmi úsporný. Na základě rozpočtu, který nabízejí, tak není možné splnit to, co se slíbilo občanům. Není možné zaplatit to, co von der Leyenová slíbila parlamentu eh, pro příštích pět let. A v rámci této evropské lakomosti jsou nejmocnější evropské země. Jsou to země, které říkají, že se toho dá udělat více za méně peněz. A to není pravda, to je lež a podvod na občanech. Já plně souhlasím eh, s panem eh, hlavním zpravodajem, panem Laruturem. Evropský parlament a všechny politické frakce musí být jednotné a musí volat po rozpočtu, ať už pro rok 2021, aby to bylo 1,3 pro rok 2021 a pro celé období BFR, protože aby ty cíle ze strany komise a rady byly objektivní a proto potřebujeme mít k dispozici finanční prostředky, které se vypočítaly v návrhu parlamentu. Máme výhodu, jsme jednotní a návrh parlamentu byl schválen 90% většinou na plénu, ale musíme trvat na tomto návrhu. A dnes musíme vyslat signál vládám v tom smyslu, že Jestliže si eh, myslí, že můžou eh, nějakým eh, způsobem nás obelstít tím různým spožděním, tak se pletou. Pan Sasoli to řekl, máme 230 miliard, které činí rozdíl pro příštích sedm let. Pokud chtějí dohodu, musí se přiblížit naší pozici. Klíčem je, abychom byli jednotní. A abychom byli jednotní, musíme vyslat jasný signál, že žádné úspory v politice soudržnosti. Žádné úspory, žádné škrty pro společnou zemědělskou politiku. A tak, jak to udělal Roosevelt ve svém New Dealu, to znamená více peněz pro zelenou dohodu. A více prostředků z vlastních zdrojů. Pomocí toho budeme moci financovat naše cíle a potřeby Eh, které stanovila Rada i Evropská komise. Já doufám, že díky dnešní jednotě budeme moci pokročit, ať nejsou politické frakce, které na cestě eh, se odchýlí nebo vystoupí z naší lodě, aby podkopali naši jednotu. Děkuji, kolegové. Já se domnívám, že vše už bylo řečeno a eh, zatím Eh, můžeme říci, že tady zní jedno poselství, které Dimitris Papadopoulos dobře schrnul, ale i předseda parlamentu, i vyjednávací eh, skupina rozpočtového výboru. Jestliže návrh Charlesa Michela se nezmění a neposune směrem k pozici Evropského parlamentu, pak Evropský parlament je odhodlaný a jednotný v tom, že se nespokojí s tímto návrhem a bude připraven samozřejmě dál diskutovat a jednat. Ale to, o co se nyní a zítra hraje, je rozhodující pro budoucnost Unie. Bude to mít vliv na život eh, eh, území, pro příštích eh, deset let a eh, bude to mít vliv na naši regionální politiku. Dám vám slovo, ale opravdu jenom na dvě minuty. Za dvě minuty budu nucen vás přes, přerušit, protože potom máme schůzi koordinátorů. Dobře, tak jenom abych odpověděl na první otázku, tam se shodujeme, jestliže tam je nějaká eh, hrozba krize plateb, tak to riziko je menší než před pěti lety, nicméně jsme žádali eh, o vyšší částku, přišli jsme z systému N plus 2 na systém N plus 3, ty platby jsou rozloženější. Komise říká, že to riziko je slabší, ale žádali jsme asi 185 miliard pro to, aby nedošlo ke krizi plateb. Co se týče fondu pro transformaci, já ptali jste se, jestli tam je dost peněz. No ne, není, není prostě. A před 14 dny jsme v Bruselu přijali 300 německých pracovníků z oceláren, kteří říkají, my chceme dál vyrábět ocel v Německu a současně snižovat CO2. 10 dní tady šly pěšky v dešti, aby, a jenom na to potřebují 2 miliardy, na ocel v Německu, Polsko potřebuje 30 miliard, Španělsko a tak dále, čili odpověď je ne. Prostě těch 7 miliard čerstvých peněz, 5,5 miliardy za pět let, to byla 1 miliarda ročně, to je směšné. A teď ani nemáme jistotu, že tu jednu miliardu dostaneme, čili parlament musí říct, že to je prostě směšné. A parlament není parlamentem, jestliže my musíme mít prostě s odvahu. Eh, eh, britský parlament eh, se stal skutečným parlamentem tehdy, kdy lordi řekli ne, my chceme nové zdroje. Když se lordi roz, rozčilili, pro veřejné dobro zastavili, eh, zablokovali rozpočet, bylo půl roku krize, rok krize a díky tomu se britský parlament stal skutečným parlamentem. A teď nejde jenom o roli parlamentu, ale o soudržnost území, o celé, celé lidstvo se dívá, co se děje v Evropě. To nevadí, když to bude trvat půl roku, ale dáme na stůl nové zdroje. Včera jsem hovořil s lidmi z rozpočtového výboru, co říkala komise před pěti lety eh, o finančních transakcích, transakcích. My, když jdeme nakupovat eh, mlíko a rohlíky, tak platíme DPH. Eh, Jestliže by byly bankovní transakce eh, zdaněny 0,3 procenta, tak by to bylo prý za dva roky realizatelné a vyneslo by to 60 miliard. 0,6 procent, to by se nedotklo chudých rodin, nikoho, prostě jenom 0,1% každý při nákupech platí DPH, platí z benzínu, platí ze všeho, e, zatímco taková e, nepatrná daň z finančních transakcí nikoho nezabije a přinese to 60 miliard. Daň ze zisku, o tom se mluví 20 let, maličká daň, která by se nedotkla řemeslníků, osvč, malých a středních podniků a může to vynést 10 20 miliard. Za tři neděle to nezřídíme, ale za dva roky ano. Je vidět, že ehm, hlavy státu nejsou schopné inovovat. Já jsem ze soukromého sektoru, hovoří se o reinženýringu, o masivních investicích a, a nám chtějí vnucovat takovéto věci. Takže já doufám, že s vaším výborem budeme moci spolupracovat dlouhodobě. Od června do toho vstoupíme řádek pořádku, ale teď je parlament jednotný, chceme více zdrojů a taky peníze z centrální banky pro veřejné dobro. Musí být taky regulace, když banka, když Obama zřídil zákon FATKA, tak všechny banky musí být transparentní, jestli chtějí ve Spojených státech obchodovat, takže my musíme taky zajistit, aby finanční systém v Evropě sloužil veřejnému blahu. Děkuji. Děkuji kolegové za vaše přispění a, a e, děkuji zpravodajce e, za odvedenou práci na jejím stanovisku, čili tím končím toto zasedání. Děkuji eh, všem, kteří se účastnili našich jednání od včerejška. Děkuji rovněž všem, kterých se netýká schůze koordinátorů, která nyní začne a poprosím je, aby laskavě co nejrychleji a potichu opustili tento sál. Děkuji.